Dear colleagues, uh, welcome. Vážení kolegové, vítejte na této ustavující schůzi výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu a je rolí odcházejícího předsedy je jeho úkolem, aby eh, předsedal této schůzi, takže tímto schůzi zahajuji. Eh, jak eh, dobře víte, tak cílem této schůze je zvolit předsedu a až čtyři místo předsedy podle článku 204 jednacího řádu. Pořadí bude následující. Nejprve zvolení předsedy a poté místo předsedů. Chtěl bych oznámit také jména náhradníků, kteří se budou účastnit hlasování. A prosím, v případě eh, pozdějších změn aby politické skupiny mě informovali eh, ještě před eh, tím, než zahájím hlasování. Takže zatím eh, tu máme pana Kuručeva, který zastupuje pana Raděva a paní Spinelli, která zastupuje pana Chrysogonose. Je to tak správně? Dobře. Takže teď přikročíme k volbě předsedy mohu říci, že uh, jsme dosáhli kvóra, protože tu je přítomna alespoň čtvrtina členů, neboli sedm členů výboru jury. Ptám se tedy, uh, jaké jsou nominace. Paní Regner si chce vzít slovo? Eh, ano, prosím, omlouvám se, že vyrušuji teď, jenom bych chtěla říci, že eh, je mi velice líto, že jeden z našich členů, eh, pan Gazbara, zmeškal vlak. Snažíme se ho sem dostat co nejrychleji, respektive jeho náhradníka. Takže prosím o pět minut. Myslíte, že na ně máme čekat? Ano, to by bylo velmi zdvořilé. Já si myslím, že jsme v takovém složení, že můžeme pokračovat. Samozřejmě, říká paní Regner. Takže pan Fos žádá o slovo. No, jenom k tomu návrhu, tedy EVP eh, e navrhuje na post předsedy Pavla Svobodu. Děkuji moc krát. Já přijímám tuto nominaci. Jsou další kandidáti? Další nominace? Nejsou. Žádá někdo o tajné hlasování? Ne. To znamená, že v takovém případě můžeme přistoupit ke zvolení aklamací. Uh, I thank you very much. Moc krát vám děkuji, vážení kolegové, za důvěru. a doufám, že tento výbor zůstane místem, kde budeme nejen pracovat efektivně, ale také že bude místem, kde budeme pracovat v pěkném a příjemném prostředí. Děkuji tedy a můžeme přistoupit k volbě prvního místo předsedy. Zatím se seznam náhradníků nezměnil, eh, kvórum stále platí. Takže prosím, podávejte nominace na jednoho nebo více kandidátů na post prvního místo předsedy. Paní Regner? Eh, já bych chtěla navrhnout paní eh, Lidy Geringer de Edenberg jako první místo předsedkyni. Děkuji za tuto nominaci. Jsou další nominace? Nevidím žádné. Paní Geringer, souhlasíte s nominací? Děkuji. Jste řádnou členkou výboru, předpokládám, že jste náležitě vyplnila prohlášení o finančních zájmech, tak jako já. V pořádku. Žádá někdo o tajné hlasování? Není tomu tak, v tom případě můžeme hlasovat aklamací. Gratuluji, paní eh, Geringer, prosím, eh, přijďte si sednout eh, sem za předsednický stůl. Žádám o nominace na místo druhého místo předsedy. Pane předsedo, navrhuji pane, pana Jean-Marie Cavadu eh, za skupinu ALDE. Eh, merci pour cette nomination. Děkuji za tuto nominaci. Máme nějaké další nominace? Nevidím nikoho. Nikdo se nehlásí. Chtěl by... Pardon, pane Kavado, souhlasíte s touto nominací? Ano. Předpokládám, že jste také vyplnil prohlášení o finančních zájmech. Dobrá, to je v pořádku. Je to jedna z podmínek. Uh, OK. Dobrá. Žádá někdo o tajné hlasování? Není tomu tak. Budeme hlasovat aklamací. Congratulations, Mr. Gratuluji, pane Kavado. Můžete se prosím také přesunout za předsednický stůl? Uh, now we, we, can, we can proceed with... Dobrá, a přistoupíme k volbě třetího místopředsedy. Máme nominace? Prosím. Děkuji. Laura Ferrara. Does Mrs. Ferrara agree? Paní Ferrara, souhlasíte? Dobrá, máme další nominace. Není tomu tak? Požaduje někdo tajné hlasování? Také nikoliv. Předpokládám, že paní Ferrara také vyplnila prohlášení o finančních zájmech. Budeme hlasovat aklamací. Congratulations, Mrs. Ferraro. Gratuluji, paní Ferraro. Prosím, pojďte se také posadit za předsednický stůl. And we have uh, the last... A čeká nás poslední volba, volba čtvrtého místopředsedy. Paní Regnerová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych navrhla paní Madi Delvo. Dobrá. Paní Delvo, souhlasíte s nominací? Je tomu tak. Dobrá. Také předpokládám, že jste vyplnila finanční prohlášení. V pořádku? Doufáte? Dobrá. Máme nějaké další nominace? Není tomu tak. Žádá někdo tajné hlasování? Také nikoliv. Budeme hlasovat aklamací. Congratulations, Mrs. Del... Gratuluji, paní Dalvo. Prosím, pojďte se také přesunout dopředu za předsednický stůl. Dámy a pánové, splnili jsme svůj úkol na tomto ustavujícím schromáždění. Děkuji vám, kolegové. Zítra se sejdeme na řádném zasedání. Pardon, upřesňuji příští týden v pondělí pondělí se sejde výbor. Děkuji vám.